So meine sehr verehrten Dámy a pánové, chtěl bych přeci jenom začít. Již jsme dosáhli minimálního počtu poslanců 8, můžeme se tedy usnášet a je zde zastoupena téměř každá politická skupina, takže bychom měli začít. Srdečně vás vítám a chtěl bych k bodu 1 Eh, učinit sdělení, že kolega Baldazar onemocněl. Eh, přejeme mu samozřejmě eh, rychlé uzdravení, ale celou řadu bodů na pořadu jednání budeme muset zrušit. To znamená, že dnešní zasedání dopoledne bude poněkud kratší, než tak, jak to vypadalo dle pořadu jednání. To znamená, bod 6 stáhneme, dále 10, 11, Eh, i ty budeme projednávat později. Bod 29 musí být odložen a to proto, že od příslušného výboru ještě nemáme eh, rozhodnutí dále eh, zítra v bodě různé, později tedy se budeme zabývat otázkou právního základu, z výboru pro životní prostředí. Jedná se o zpravodajku paní Lichtenberg, o které se bude hovořit. Máte vy, prosím, nějaké změny? Nikoliv, takže tento pořad jednání je schválen. V bodě 2 bych chtěl upozornit pouze na to, že dnes odpoledne a zítra budeme potřebovat hlasovací lístky, takže prosím, nezapomeňte si je vzít. Bod 3 zde máme zápisy ze schůzí eh, od 17. do 18. září. Má někdo námitky? Nikoliv, takže jsme to také rozhodli. A nyní bod 4. Eh, to je zpráva či informace eh, paní Kastexové na téma Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Jednalo se o první plenární zasedání 27. a 28. září v Alicante. Paní Kastexové Castex nás tam zastoupila a krátce nás chtěla informovat o e, tomto jednání e, na plenárce. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se účastnila e, a zastoupila zastoupila Evropský parlament na tomto prvním plenárním zasedání a byla jsem v tomto Evropském středisku jedinou zástupkyní EU. Já doufám, že později tam budeme zastoupeni e, silněji. Měla jsem dojem velmi příznivý o struktuře, která vzniká e, velmi účinně a koordinovaně výměny názorů, které jsme měli s eh, dalšími subjekty a partnery, eh, naznačily velkou dynamiku a silnou vůli uspět. Byli jsme přijati předsedou panem Antonio Campinosem a také za přítomnosti Paula Mojera, budoucího ředitele eh, tohoto střediska, již pracoval v Lome a potom eh, převezme svou funkci ředitele v lednu. Pierre Delsu a Jean-Pierre Jeffen zastupovali eh, další instituce a mohou mě ještě doplnit. Co se týče plenárního zasedání, středisko je složeno z jednoho zástupce z každého členského státu. Je zde také byro všech partnerů, kde jsou zástupci Eh, organizací eh, profesních eh, sektorů a průmyslu. Je zde také zástupce spotřebitelů BEK a je také zastoupeno OECD. Většina členů střediska vítala vytvoření tohoto střediska v rámci HMI a myslím, že to bylo dobré řešení. Takže eh, ta prezentace programu, pracovního programu, eh, který již eh, začal být realizován, je již webová stránka v provozu a je zde také určitá databanka o eh, porušování práv. Je zde také celý program seminářů pro členské státy a oprávněné subjekty. Vyslechli jsme prezentaci studie Hontu. Tato studie byla připravena komisí a evropským střediskem a má vyhodnotit závažnost padělků, padělání značek. Vychází se z určité eh, matematické rovnice a výpočty eh, naznačují, že Je to jev četný, vychází se tedy z údajů výrobců a z odhadu eh, objemu prodeje. Eh, vychází se tedy z toho, že určitý počet eh, porušování duševních práv a padělání se činí na základě tedy výpočtu a týká se to celého celosvětového trhu. Tato studie byla široce komentována na plenárním zasedání. Byly zde také určité kritické hlasy eh, ze strany výrobců, když já jsem při eh, těch eh, debatách eh, dokázala vycítit, zda výrobci se obávají poskytovat pravdivé údaje o svých výrobách, anebo zda mají určité obavy z metodologie, která je aplikována. Hovořila jsem se zástupci průmyslových sektorů, kteří však uznávají, že mají velké potíže posoudit eh, objem eh, padělaných výrobků na trhu. A studie, která by poskytla takovéto odhady, by byla vítána, i když eh, nemůže zobrazit veškeré aktivity, které Evropské středisko může vlastně uskutečnit. Plenární zasedání bude probíhat jednou ročně a Samozřejmě, když to bude nutné a nezbytné, tak se svolá další plenární zasedání. Momentálně však je zde mnoho aktivit, které jsou navrhovány, které jsou eh, tedy také předkládány tomuto středisku na posouzení. A já jsem si dovolila, pane předsedo, budoucímu řediteli Polu Mejerovi eh, vyslovit eh, pozvání, aby po převzetí své funkce přijel osobně a prezentoval činnost střediska v našem výboru Jury. Tolik z mé strany jako základní informace, ale možná, že budete mít ještě další otázky. Děkuji. Děkuji, paní Kastex. Já mám za to, že je dobrý eh, nápad eh, pozvat eh, ředitele monitorovacího střediska. To je dobrý nápad a určitě na něj navážeme. To, že účast byla tak slabá, asi souvisí i s tím, že stanovení toho termínu bylo skutečně na poslední chvíli a uh, Patrně s ohledem na plánování příštího roku bychom si měli vymezit delší období ehm, pro avizování akce, protože pro většinu z nás eh, to již eh, není proveditelné, eh, když nám to je oznámeno na poslední chvíli. Jedná se o několika denní cestu a tudíž je nutno prosadit, aby ten termín byl stanoven s určitým delším předstihem. To je ve smyslu nás všech. A nyní se táží táží, zdali se někdo hlásí o slovo. E, zdá se, že nikoli, tudíž ještě jednou srdečně děkuji paní kolegyni Kastex za podání této zprávy a vůbec za to, že jste na sebe vzala to úsilí a, a, a, a zúčastnila se jménem parlamentu akce. Děkuji. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu a sice eh, společné evropské prodejní právo. Tady se jedná eh, o předložení pracovního dokumentu s ohledem na společné zasedání eh, s národními parlamenty v listopadu. Ten pracovní dokument sleduje účel přípravy pracovních dokumentů a je to vlastně souhrn otázek a problémů, které vyplynuly ze slyšení, která jsme uspořádali eh, předem eh, eh, pan kolega Berlingwer je spoluautorem tohoto dokumentu a proto bych mu udělil slovo, aby nás uvedl do problematiky a poté můžeme případně diskutovat. Hlavním účelem ale je příprava slyšení. Luigi Berlingwer, máte slovo. Grazie, Klaus. Děkuji, Klausi. Chtěl bych předložit jenom stručnou prezentaci toho prvního, prvotního návrhu. Chtěl bych upozornit kolegy na potřebu zabývat se tímto tématem s maximální pozorností. Diskutujeme o tomto problému už velmi dlouho, řadu let. Opravdu už je to dlouhá doba. Chtěl bych také připomenout, že už došlo k sestavení prvního usnesení eh, Evropského parlamentu, bylo to důležité usnesení, které eh, vybízelo komisi k tomu, aby komise předložila svůj návrh. To bylo v době, kdy se hovořilo o smluvním právu. Dnes jsme se tedy omezili na e, smluvní e, vztahy o nákupu a prodeji v Evropské unii tedy na evropskou právní úpravu prodeje. Což znamená tedy, že obě dvě témata spolu souvisí, jak to původně širší, tak není to zúžené. A my jako eh, parlament eh, bychom byli rádi, aby abychom mohli postupovat směrem, který jsme si vytyčili který byl navíc eh, obohacen eh, slyšením, třemi workshopy, jak už říkal pan předseda. Uspořádali jsme setkání s národními parlamenty. Proto proto bych rád vyvrátil myšlenku, že bychom snad chtěli postupovat vpřed bez vyslechnutí různých aktérů a e, stran, kterých se to může týkat to tak není. Eh, samozřejmě, že to jsou ještě určité nejasnosti nebo mm, určité váhání, které se týká jednotlivých aspektů eh, tohoto tématu, ale rád bych ještě zmínil několik politických aspektů, než se dám do těch technických. Z politického hlediska jedná se o vytvoření základních nástrojů, takových nástrojů, eh, které budou jakýmsi evropským právním základem pro právní úpravu prodeje. To je velice důležité pro vnitřní trh. A my nyní se nacházíme v samém centru diskuze o Evropě, která má být jednotnější, sjednocenější i politicky, včetně všech opatření, ať už to jsou finanční, hospodářské záležitosti. Chceme zdůraznit eh, jednotnost Evropy proto, abychom mohli eh, si zachovat růst a vyjít z krize. A my potřebujeme vědět, že zjednodušení zjednodušení procedur na vnitřním trhu je takovýto nástroj. Neměli bychom tedy eh, toto téma chápat jen z technického ohledu, jako je pouhý právní nástroj. To je politický nástroj, významný politický nástroj. A ještě druhou takovou předběžnou úvahu bych chtěl vyslovit. Musíme velice dbát na to, aby ty nejslabší e, strany e, kontraktních vztahů byly chráněny a to říkám nejen jako zpravodaj, ale také za naši politickou skupinu. A první způsob, nebo nejdůležitější způsob, jak pomáhat těmto slabším stranám v smluvním, je rozšiřovat trh, napomáhat volnému pohybu ehm, zboží, aby tento volný pohyb nebyl segmentován do jednotlivých států. Takže tu není žádný spor nebo rozpor mezi ochranou spotřebitele a e, šířením možnosti cirkulace zboží, volného pohybu zboží. Čím více e, rozvolníme e, možnost pohybu, tak tím větší výhody z toho budou mít spotřebitelé, protože budou mít přístup k produktům, které nejsou přístupné na čistě národním trhu. Já slyším čas od času tyto hlasy, ale spíš nyní zaznívají hlasy o tom, že buď musíme hla, eh, hájit eh, spotřebitele anebo podniky a v těch podnicích ještě, že je třeba rozhodnout, jestli budeme chránit velké či malé a střední podniky. Ale chtěl jsem zdůraznit, že skutečným cílem e, této zprávy je to, co jsem uvedl tedy jako tu svou úvahu. Neboli tedy hájíme spotřebitele tím, že mu umožníme e, větší přístup ke, ke zboží. A potom chci říci, že je to eh, možný nástroj, že je to určitá obce. Eh, o tom se také často hovoří. Eh, samozřejmě, že takováto myšlenka se šíří v mnoha různých sektorech. Dnes už je na 27 Evropské unie, skoro 28. A občnost, možnost volit si obci, je možností, je možností, jako je například posilná spolupráce Umožňuje to určité částečné vztahy eh, v Evropské unii, neboli umožňuje se tato spontánnost eh, možnosti volby. A eh, na, oproti tomu se říká, že občnost, tato možnost mít obci, by zkomplikovala život, zejména v případě soudních sporů že by komplikovala život při prodeji obchodníkům, protože ti by museli znát příliš mnoho norem, navíc by se k ním přidala ještě další. A já si nemyslím, že to by bylo řešení. Protože už v jiných případech vidíme, že se využívá eh, tento obční mechanismus, obční nástroj a vidíme, že tedy e, toto běží vlastně na pozadí e, těch národních e, vnitrostátních legislativ. Ty jsou skutečnou, skutečnou komplikací někdy pro podniky. Velké podniky se s tím vypořádají, ale spotřebitel není schopen se s takovýmto problémem seznámení se s jednotlivými legislativami vypořádat. Náš předseda už několikrát připomněl, že výběr pro tento obční nástroj už Evropský parlament eh, učinil. Samozřejmě to není nějaké, nějaká otázka víry nebo přesvědčení, takže my se můžeme klidně vrátit k našemu rozhodnutí a rozhodnout se jinak. Ale nemůžeme dělat takový ping-pong jednou ano, jednou ne. Měli bychom zachovat určitý jednotný směr našeho konání. Samozřejmě, že jsme otevřeni všem dalším vylepšením a zdokonalením. V určitém období eh, se diskutovalo o tom, zda tato, tento návrh tu má být či ne. Ale to také není věc, kterou bychom měli rozhodovat. My rozhodně musíme dojít k pozitivnímu eh, řešení, pozitivnímu rozhodnutí. Nejedná se o globální kritiku, ta nám nepomůže. Jde o to, abychom eh, mysleli kriticky ohledně Eh, těch defektů, nedostatků, které v současné době jsou, aby naše kritika byla konstruktivní a vedla k východiskům, k řešením. Je tu několik různých míst, které si můžete přečíst sami, takže já vás teď ušetřím eh, sáhodlého vysvětlování. Samozřejmě, že jsou části tohoto textu, kde je zapotřebí jít k určitým změnám, ale měli bychom se eh, pohybovat tedy směrem zlepšování a doplňování. Například tam, kde se jedná o vztah s Římem jedná, eh, kde se jedná o volbu, zda čistě má být vnitrostátní rámec či přeshraniční rámec, neboli jaký způsob mediace má být využit. Eh, toto všechno by, eh, by usnadnilo průběh případných sporů. Pak je tu možnost střetu s s mezinárodním soukromým právem. Já teď nebudu vysvětlovat eh, detaily, eh, jsou to určité prvky, kterými je třeba se dále zabývat. A z nich tedy vyplývají eh, úmysly zpravodaj, na tom se shodneme s kolegou předsedou výboru, že budeme předkládat další návrhy na změny, další pozměňovací návrhy k tomuto textu ale byli bychom rádi, aby i kolegové z našeho výboru nám předkládali pozměňovací návrhy zaměřené na možné změny a na řešení. Pak to jsou delegátní otázky, takové velmi citlivé, které se týkají nesprávného nebo nespravedlivého užívání e, e, různých, e, například to jsou různé e, černé knihy nebo různé jiné seznamy. Eh, všechno to najdete v tom textu. Mm, máme eh, názory také od různých akademiků z akademického světa tedy. A všechno to nám pomáhá k tomu, abychom náš text obohatili a zdokonalili například jak pomoci tomu, kdo nakupuje, eh, jak se postavit k neférovým eh, prodejním podmínkám. To všechno jsou prvky, na které vás chceme upozornit. Eh, například také vás chci upozornit na digitální obsah. Pro, pro mnoho prodejních aktivit je je typický právě ten digitální obsah, takže je zapotřebí tento návrh ještě hodně obohatit, abychom jej dokázali správně nasměrovat. Jako závěr eh, bych chtěl říct, že je tu vysoký potenciál i pro spotřebitele, i pro malé podniky, možná spíš pro ty malé než pro nadnárodní eh, podniky v digitální době tak ty příležitosti, které zde jsou, jsou obrovské a my se musíme snažit trochu poopravit tak, aby byly lepší. Luigi. Děkuji mnohokrát Luigi Berlinguer. Já bych si dovolil jako spolu eh, zpravodaj eh, váš projev ještě doplnit. Samozřejmě se jednalo také o právním základu, to zajisté eh, se hraje roli i v rámci národních parlamentů. My máme nyní stanoviska Eh, od tří institucí, 114 je tou eh, správnou právní základnou, eh, na tom se všichni shodli, tudíž tato debata zdá se je uzavřena. Ještě povedeme asi debatu o subsidiaritě debatě eh, s poslanci národních parlamentů, ale souhlasím s tím, co řekl kolega. Eh, neexistuje nic subsidiárnějšího než obční nástroj. Obční nástroj na eh, situaci v členských státech nic nezmění a je definován nebo definuje právě situaci v souvislosti s přeshraničním kontextem a s tím umíme naložit. Stále složitější je otázka vztahu k nařízení Řím 1. Tady eh, existuje z části i nová judikatura, která situaci nezne, eh, neusnadňuje. Nicméně to eh, ještě proskoumáme z právního hlediska dopodrobna. V pracovním dokumentu je to i zmíněno do jaké eh, hloubky musíme určité věci upravit a eh, také ehm, zařadit reference či odkazy na národní právo, to je eh, též ještě předmětem debat a souvisí to také s celkovým rozsahem nařízení. Ehm, oblast působnosti, to již bylo zmíněno. Myslím, že je zcela logické a to je i shodný názor obou zpravodajů, aby Eh, to bylo rozšířeno na celou oblast B2B a nemá smysl to omezovat pouze na malé a středně velké podniky, což v praxi ani není realistické. Jak má poskytovatel v internetu nebo prodejce v internetu vědět, zdali eh, se eh, jedná nebo vůbec existuje v tom, kterém odvětví malý, středně velký či velký podnik. To je něco, co skutečně nemá uplatnění v praxi. To budeme muset změnit. Pak ještě je zde celá řada podnětů k doprovodným opatřením což také vzešlo z debaty. Týká se to například takzvané, takzvané modelové smlouvy, model contracts a také eh, datový katalog obsahující informace o eh, judikatuře v příslušných eh, případech. To vše také musí být upraveno. Pokud jde o přílohu, a tady se pouštíme velmi konkrétně i do obsahu příloh, to pan kolega Berlinguer již zmínil na zcela konkrétních aspektech, to nebudu vyjmenovávat. Jsou tam všechny ty body, které v rámci slyšení byly označeny za problematické. Týká se to práv kupujícího, restituci, dále digitální obsah, obsah promlčení a tak dále. Eh, řada otevřených otázek, eh, která si vyžádá ještě otevřenou diskusi. Domnívám se ale, že to zásadní rozhodnutí o tom, že něco takového chceme přijmout, abychom podpořili jednotný eh, trh a eh, že to má i jistý modelový charakter, na tom se nic nemění. Musíme samozřejmě ještě eh, z detaily se poprat. A chci také poukázat na to, že to může být i předmět jednání s hm, poslanci národních parlamentů. Hm, rozsah působnosti případně můžeme spočítat pořádku omezit na internetový eh, obchod. To je něco, na co přistoupit můžeme, musíme to diskutovat s příslušnými partnery, uvidíme, jaká bude situace a eh, eh, možná, že by to mm, mohlo vést k úspěchu ještě během tohoto volebního období. Ukáže se to v průběhu debat s národními eh, parlamenty, ale také eh, v Evropském parlamentu a také v rámci jednání eh, s radou. Tolik mé doplňující poznámky. Nyní vidím, že se hlásí pan kolega Majer a poté paní kolegyně Lichtenberga. Děkuji. Já jsem zpravodajem ve výboru IMCO, takže se na věc dívám z tohoto eh, úhlu. Nejdříve k právnímu základu. Eh, je to otázka eh, jednotného trhu a ten je definován čtyřmi svobodami a tyto svobody chceme také umožnit je to pohyb osob, zboží a poněkud také službu a také kapitálu. Ohledně právního základu Řím 1, tam jsme si za jedno. To je samozřejmě hlavní oblast činnosti eh, Jury, ale co se týče vnitřního trhu, tak eh, se i my zúčastníme této debaty. Mnohé debaty jsem samozřejmě vedl také se našimi kolegy v Národním parlamentu ale domnívám se, že ten zásah je minimální a e, přeshraničně se to nedá vyřešit jedině snad prostřednictvím nařízení Řím 1 tam máme velmi dobré body pro ochranu spotřebitelů. Nemáme tam tedy ty jednotlivé detaily, ale celkově tam ochrana spotřebitelů je zaručena. Nemám žádné námitky proti eh, tedy eh, jednotnému postupu. Vždyť spotřebitelé přes internet eh, si něco koupí za 200-300 Eh, euro, napíší tam své jméno a zemi. Hans-Peter Mayer, Německo, mi umožní eh, dostat eh, všechno. Když ale změníme své jméno a napíšu své příjmení zcela jinak a napíšu Rumunsko, Česko, pak najednou je odpověď taková, že tam nedodáváme. Takže ten vnitřní jednotný trh nefunguje. Jazyk rizikem to není. Když se podíváme na výběr nabízitelů, tak eh, tam eh, dodává deset eh, zemí. Hovoří se německy, španělsky, francouzsky a podobně. Střední Středně velký podnik však všemi těmito jazyky nehovoří. Otázkou je právní jistota. Mohu tam dodat, dostanu za své zboží své peníze a e, mám možnost e, postupovat v případě potíží mimoslouvně nebo smlouvně mám možnost tedy se obrátit na soud. Takže formálně máme možnost jednotlivých postupů v soudních případech. Jednu věc však všichni víme, a musíme to prosadit. Informace pro spotřebitele a pro soudy či všechny, kteří pracují v oblasti práva, advokáti a tak dále. Informace jsou zatím nedostatečné pro tuto oblast. Byl jsem u různých soudů a ptal jsem se na small claims a bylo to bez odpovědi, neměli ani formuláře. Takže my děláme spoustu dobrých věcí, ale měli bychom o tom hovořit, měli bychom to publikovat. Ten dnešní návrh eh, uživatelům eh, trhu eh, velmi pomůže a zlepší jejich svobodu v obchodování. Proto jsem velmi rád také, že takto můžeme spolupracovat v našich výborech. Děkuji vám, paní Lichtenberga. Ano, děkuji vám srdečně. Děkuji také kolegovi Berlingwerovi za jeho prezentaci. Pro mě i nadále jsou dvě otevřené otázky. A sice otázka občního nástroje když eh, tedy hovořím o takovémto občním nástroji, tak je to určitá možnost eh, pro prodávajícího, ale nikoli pro kupujícího. Jako kupující mám pouze možnost si to koupit nebo nekoupit. A vlastně mě nikdo nemůže donutit si něco koupit. Takže to vlastně není možnost. Tam žádná obce není, ale je to pouze svoboda spotřebitele, zda si něco koupí nebo ne pokud tedy si to koupit může. Ano, to je zde také. Pro mě tedy eh, zde E, vidím jeden kritický bod. E, je to obční nástroj a pokud ta obce je poskytována pouze prodávajícímu, e, pak ten prodávající si zvolí toto právo pouze, pokud bude slabší než to, co je upraveno na národní úrovni úrovně, nebo eh, když mu to poskytne větší jistotu. Takže to je rozhodující bod, eh, který kritizuji a eh, potřeboval bych jen k tomu odpověď. Domnívám se, že je zajímavá myšlenka vše promítnout na internetový obchod, protože tam máme největší obtíže s onou právní nejistotou a podobně. Mnohé právní problémy však nebudou vyřešeny ani poté a pokud je pravda eh, to, co říká eh, náš kolega o různých adresách, které tam spotřebitel poskytne, pak můžeme také eh, předpokládat, že když by toto mohlo být rozumně upraveno, eh, tak by i spotřebitelé měli trochu větší jistotu. Ale samozřejmě nesmíme si dělat žádné iluze. I v době před internetu se jezdilo autobusem se na nějaké nákupy, anebo eh, tam byly nabízeny eh, výhry z určitého losování. A to jsou tedy takové podvodné záležitosti záležitosti, kterým nemůžeme zabránit nikdy. Naším úkolem musí být toto objasnit, tedy omezit tento prostor, vyjasnit jej a dát možnost eh, řešit takovéto podvody, takovéto pronásledování toho podvodu eh, musí být usnadněno pro spotřebitele to jsou takové základní otázky, které si kladu a zatím na ně nemám eh, jednoznačnou odpověď. Děkuji. Pokusme se zodpovědět první otázku paní Lichtenberger. Já myslím, že v konečném důsledku jde o otázku eh, vyváženosti mezi zájmy obchodního světa, zejména středně velkých podniků na straně jedné a eh, spotřebitelů, uživatelů na straně druhé ty výhody, eh, eh, které to nabízí, je, že budeme mít co dočinění pouze s dvěma právními řády, s vlastním a občním přeshraničním, když se rozhodneme pro eh, použití. A ta cena za tento proces, je vysoká úroveň ochrany spotřebitelů. Já myslím, že takto bychom to měli ve výsledku hodnotit. A to nám ušetří obrovské náklady na poradenství. Otevře to nové trhy, nové možnosti uzavírání obchodů. A budeme-li připraveni k tomu, pak na straně druhé musíme přistoupit na to, že budeme mít ochranu eh, spotřebitelů, která v Evropě bude nadprůměrná. To je, myslím, ta vyváženost, kterou v konečném důsledku my, co by zákonodárci, budeme muset završit. Pokud jde o e, podvody, my eh, netvoříme právo pro eh, eh, pachatele, ale pro obchodníky a čestné lidi. Samozřejmě, že podvody se budou dít vždy, ale je to otázka práva. My se můžeme postarat pouze o to, že přijmeme občanské právo, které bude odolné maximálně vůči podvodům, které bude odpovídat eh, platným právním tradicím v Evropě a také eh, právnímu vnímání lidí, to znamená tomu, co vnímají za zákonné a nezákonné. Eh, vidím, že se hlásí ještě pan Staudenreich. Děkuji, pane předsedo. Komise velmi vítá prohloubené a promyšlené eh, zacházení s tímto tématem, jak to vyplývá i z dokumentu zpravodaje. A tady mohu pouze zdůraznit v reakci na pana Berlinguera, že komise je ochotná k jakékoliv spolupráci. Velmi rádi. Pouze dvě věci, eh, s nimiž bych chtěl zareagovat na otázku paní Lichtenbergerové. Totiž zda existuje obce pro kupujícího. Ty eh, dva body, které chci zmínit, jsou následující. Za prvé, to krásně vyplývá z tabulek, které komise již rozeslala všem příslušným výborům. A z těch tabulek vyplývá, že když srovnáváme na straně jedné se stávajícím AKI, úroveň ochrany spotřebitelů eh, je vyšší eh, nebo stávající se současným AKI a Stejně tak vyhlíží situace ve vztahu k národním aky, které nebylo harmonizováno. Tady je situace taková, že máme celkově úroveň která je srovnatelná s národními právními předpisy, anebo dokonce nabízí vyšší úroveň ochrany. To znamená, že spotřebitel, pokud přistoupí na ten opční nástroj, tak nemůže nic ztratit. Nýbrž, jak zdůraznil pan Berlinguer, pouze získat. Druhý podstatný bod ehm, v odpovědi na eh, paní eh, Lichtenberg eh, je to, co je často dezinterpretováno v debatách. Musíme musíme to srovnávat se situací dnes. V rámci Říma 1 se často v debatě hovořilo o tom, že spotřebitel má vždy k dispozici své vlastní právo. To ale ve většině případů. Pouze když nakupuje za předpokladu eh, článku 1 Řím 1, to znamená, když se ocitne v situaci pasivního spotřebitele, pak má k dispozici některé právní předpisy svého vlastního právního řádu, pokud eh, zajišťují vyšší ochranu než, eh, než to právo eh, referenční. Jinak jsou vystaveni právu prodávajícího. To znamená, že téměř vždy se nacházíte eh, v cizím právním prostředí a ani tady nemáte možnost volby, protože ta doložka o volbě tam prostě neexistuje. Nerozuměl jsem vás, promiňte. A děkuji, pane předsedo. My usilujeme o zlepšení, pokud vím. A pokud to zůstane stejné, tak co mám říkat lidem, jak jim můžu zdůraznit nebo zdůvodnit, že jsme to zlepšili. To jsou eh, moje pochybnosti a reaguji na to, co jsem slyšela z druhé strany. A chce, chci samozřejmě vyslechnout obě strany, ale někdy mám poněkud problém, když ta druhá strana je obvinována z hlouposti. I oni mají své argumenty. Herr wollen Sie dazu noch? Pane Staudmeier, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Prosím, děkuji. Ten dojem jsem v žádném případě nechtěl vyvolat. Mně jde o to, že v dosavadní situaci spotřebitel ve většině případů nemá volbu eh, použitelného práva. navrhované řešení komise má též tu nevýhodu, že si spotřebitel zvolí obční nástroj, ale tady mohu sáhnout po tom, co jsem řekl dříve. Ve srovnání se svým národním právem je na tom alespoň tak dobře, nebo ještě lépe, pokud jde o ochranu spotřebitele. To znamená, právně vzato má minimálně um, tutéž anebo lepší situaci ve srovnání se stávající situací. A k tomu se přidává ještě druhá Eh, možnost zlepšení, a sice to, co řekl pan Majer a pan Berlinguer, a sice větší výběr za nižší cenu. To znamená, že ten spotřebitel dozná zlepšení ve a to v hospodářském ohledu i v právním ohledu. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil to doplnit ještě jedním bodem. Eh, a sice na základě debaty, eh, kterou vedou svazy na ochranu spotřebitelů. My všichni jsme spotřebitele a svazy spotřebitelů, nehledě na zvláštní situaci v Rakousku, kde plní eh, komora zaměstnanců tuto roli, tak svaz spotřebitelů nemá mnoho členů, ale přesto promlouvají jménem členů a pobírají za to i veřejné finanční prostředky. A co mě na tom vadí, je to, že Tady máme principiální opozici z jejich strany a zatím eh, jsme neviděli žádné konkrétní návrhy. Bylo by užitečné, kdyby dotyční eh, konkrétně artikulovali, co se jim na tom návrhu nelíbí a pak předložili konkrétní návrhy eh, s tím, že to či to, či to bychom chtěli změnit, eh, zlepšit ochranu a tak dále. To ale nedělá nikdo, kromě komory zaměstnanců v Rakousku a možná i eh, Lucemburčané, souhlasím ale nikdo jiný. A já v, pod, v podstatě od instituce, která e, inkasuje veřejné prostředky a za to, že hájí veřejné zájmy spotřebitelů, aby tak i činila a e, neuchylovala se do takzvané principiální opozice. To mě e, ruší. E, ale mm, promiňte, je to můj osobní názor, který jsem chtěl eh, vyjádřit a očekávám skutečně konstruktivní opozici. Děkuji. Jsou ještě další připomínky k této věci? Zdá se, že nikoliv. Luigi. Promiňte, Luigi se hlásí. Jo, <clears throat> já bych jenom rád zareagoval po tom úvodu, který jsem přednesl. Chci se zmínit jen o jedné věci ty eh, poznámky, které eh, byly předneseny, jsou vždy konstruktivní. Já bych ale chtěl udělat ještě krok dál. Je jisté, že spotřebitel se nerozhodne, nevezme si tu opci jako jedinec, protože Eh, spotřebitel nakupuje. On si nevybí, eh, nevybírá nějaké nástroje. Buď to, tuto volbu budou dělat podniky a, nebo obchodníci. My tedy musíme poskytovat jako eh, produkt rozhodování Evropské unie jako právní normu, která vyjde z naší dílny, dvě výhody. Jestliže se tímto Eh, rozšíří eh, trh eh, i na obchodování tedy po internetu, tak jde o to, abychom zajistili, a to platí i pro podniky, že potřebují tuto, musíme zajistit jistotu, bezpečí, že jim ti nakupující z jiných států zaplatí. My jim tedy musíme poskytnout prvky bezpečnosti a za druhé, musí být jasné, že z té práce, kterou my eh, vydáme na veřejnost, budeme chránit v našem výsledném dokumentu spotřebitele více, než jak jsou chráněni do posud. Takže budou mít výhodu, že se rozšíří trh a budou za to muset zaplatit tu cenu, že budou mm, vědět eh, podniky, že eh, spotřebitelé jsou ale kvůli tomu lépe chráněni. A kvůli tomu teď předkládáme pozměňovací návrhy, abychom těchto cílů dosáhli. A proto bych chtěl poprosit kolegy, aby tedy předkládali eh, operativní pozměňovací návrhy, abychom dosáhli nástroje, který bude příznivější. Komise říká, že už je dost příznivý, ale pokud to půjde, měli bychom jít ještě dál. Měli bychom jít dál, aby bylo jasné, že toto je nástroj, který vede vnitřní trh k dalšímu kroku vpřed. Děkuji, kolega Majer z výboru IMKO. Ano, děkuji. Já jsem chtěl ještě upozornit na tu souvislost eh, našeho občního nástroje a především na eh, onen postup eh, small claims. Čili tyto požadavky až do výše 2000 euro mohou být zažalovány v rychlém postupu. A zde spotřebitelé jsou chráněni především tím, že se mohou obrátit na svůj eh, vnitrostátní soud. Co, tož ale nepomůže, když eh, musím eh, použít eh, rumunské, španělské nebo italské právo, protože právo v podmínkách AGB bylo stanoveno k dobru prodávající. Čili to formální právo small claims a materiální hmotné právo, že mohu žalovat u mě doma podle vlastního eh, evropského práva, to by bylo mnohem smysluplnější řešení. Děkuji. Tento bod tedy můžeme uzavřít. Děkuji eh, svému spoluzpravodaji a také eh, kolegovi z výboru IMCO. Dá Stáváme se ke dalšímu bodu a to je bod 7. Je zde kolega Stojanov. Skvělé. Takže rovnou dávám slovo zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedo. My máme eh, jeden bod, který byl přeskočen a eh, tak jsem tedy poněkud překvapen, ale budu eh, hovořit ke svému stanovisku. Jde o obchody se cenými papíry v EU a o centrální depozitáře cených papírů a změny ve směrnici. Tyto změny jsou dost hlubokosáhlé. Je to jako kdyby tato směrnice byla vlastně znovu napsána. Tato směrnice možná není zase tak důležitá jako téma, o kterém jsme hovořili právě nyní. Ne tolik občanů je dotčeno touto směrnicí. Co je však novou myšlenkou? Myšlenkou je vytvořit novou úpravu pro obchodování s cenými papíry a pro Eh, jejich obchodování mezi různými subjekty. Jde tedy o součást regulace finančního trhu, což eh, také odpovídá politice Evropské komisy. Co musíme všechno zohlednit? Je zde také směrnice LIFIT, která se týká činnosti na burze Dále je zde otázka trhů finančních nástrojů. Tato směrnice tedy musí být také zohledňována. A co jsem já zjistil v eh, rámci činnosti na správě? O čem musíme ještě dále přemýšlet? Na prvním místě by bylo vhodné kdyby lhůty byly prodlouženy. A sice lhůty eh, pro eh, přihlášení eh, centrálních depozitářů. Ta daná lhůta není dostačující. Mnohé přenosy cených papírů musí být provedeny a také zapsány. Ta lhuta není dostačující. Dále mnozí centrální depozitáře cených eh, papírů mají eh, různé vztahy, jsou v různých státech a některé státy již eh, započaly uzavírat určité smlouvy, snaží se spojit, propojit a vytvořit tedy společné obchodování. Chceme tuto činnost usnadnit k dobru finančního sektoru. Momentálně je tedy navrhováno, aby takováto spolupráce mezi centrálními depozity eh, byla schvalována a centrální depozity jsou však toho názoru, že takovýto postup by stížil jejich činnost. Toto schvalování se zdá být v rozporu se smyslem vnitřního trhu. Chceme se tedy podívat na to, zda pravidla by mohla být eh, oslabena či dokonce zrušena. Existují také částečné povolení činnosti centrálních depozitářů, eh, což vede k tomu, že tyto centrální depozita by mohla nabízet určité služby. Komise však navrhuje, aby tato činnost eh, centrálních depozitářů již nebyla těmito subjekty prováděna. Depozitáře však jsou toho názoru, že to neodpovídá jejich eh, zájmům. Existují společnosti, které se zabývají obchodem s cenými papíry a je jednodušší, když právě tato společnost využije služeb centrálních depozitářů. Tím se zjednoduší činnost podniků v této oblasti a tím se také usnadní eh, vyúčtování obchodů s cenými papíry. Jinak by bylo nutné uzavírat smlouvy mezi depozitáři a bankami, což zase stěžuje eh, situaci zákazníků a nebylo by to výhodné. Komise také navrhuje eh, povolení činnosti každého nového finančního nástroje. Takovéto povolení činnosti se zdá být eh, více byrokratické, když společnost chce vystavovat cené papíry, pak v pořádku tam je nutné mít povolení činnosti, ale eh, jenom jedno. Není nutné mít tedy takovéto schvalování eh, každého typu cenného papíru. To by bylo příliš obtížné a komplikované. Dále del referenda to je tedy ona myšlenka, že centrální depozitáře eh, by mohly vést i jiné rejstříky eh, a získávat, eh, schromažďovat další údaje. Ano, v budoucnosti to může být nezbytné a může to být také užitečné. Centrální depozitáře mohou se stát více operativní. Nedomnívám se však, že tyto rejstříky by měly být na základě legislativních úprav omezovány. To by vedlo k omezení činnosti centrálních depozitářů, pokud by tyto rejstříky byly uváděny detailně. Tolik mé poznámky, předložil jsem několik Eh, pozměňovacích návrhů a jsou zde témata, eh, na kterých ještě stále pracuji. Eh, je to záležitost velmi komplikovaná. Já jsem právník a je to tedy záležitost poněkud jinak koncipovaná. Návrhy eh, z centrální banky jsem rovněž dostal, chci je zapracovat a lhůta je 20.10., eh, tedy příští úterý, ale nyní rád eh, budu očekávat vaše poznámky. Děkuji vám. Děkuji vám, je to skutečně obtížné téma, vzpomínám si. Berichterstatter zu diesem Thema gewesen bin, der erste, der ich hier saß in diesem Parlament, und das ist ein wirklich... Jsem byl tedy také zpravodajem. Kolega Bodu, prosím. Da, mulțumesc. Ca și colegul Stojanov și am sesizat. Mhm. Děkuji vám. Já jsem stínový zpravodaj a zaznamenal jsem určité problémy. Pokusím se je napravit, pokud jde o případný konflikt zájmů mezi eh, bankami, které eh, jsou příslušné a centrálními depozitáři. Eh, banky mohou toto vše eh, dělat jménem klientů a pak se může banka obrátit na centrální depozitář a depozi- deponovat tam eh, veškeré cené papíry en bloc. A ta banka nemusí vědět, kdo jsou klienti. Nemyslím si, že to bude působit velké problémy. Nicméně komise si přeje, aby klient centrálního depozitáře eh, mohl předkládat eh, návrhy a eh, rozhodnutí o působnosti centrálního depozitáře a také o tom, jaké informace může ten centrální depozitář poskytovat. Pokud banka a eh, depozitář budou provozovat obdobné aktivity, tak může docházet mezi nimi ke konfliktu zájmu. Můj návrh je, aby se banka eh, zdržela předkládání návrhu či přijímání rozhodnutí, pokud by tím eh, mohl vzniknout střed zájmu. To, jsem, to je návrh, který jsem eh, předložil v rámci pozměvacího návrhu. Druhý problém se týká určitého konfliktu práva. Máme tady situaci, kde Komise navrhuje, aby použitelným právem bylo právo země, v níž je centrální depozitář umístěn. Ale může dojít k situaci, kdy centrální depozitář eh, má eh, v depozitu eh, instrumenty nebo cenné papíry lidí, které se nacházejí v jiném eh, eh, členském státu. A abychom se vyhli tomuto konfliktu, navrhuji, aby použitelným právem bylo právo členského státu, kde je umístěn nebo bydlí emitent. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, nezaznamenávám žádné další eh, přihlášky do diskuse. 16. října je návrh pro podání pozměňovacích návrhů. Eh, pane Stojanové, chcete se ještě jednou vyjádřit k tomu, co uvedl pan kolega Bodu, anebo už nemáte přání hm, promluvit? Já mám velkou radost, že pan bodu je stínovým zpravodajem, pracuje se s ním báječně a souhlasím s ním. Výborně, takže můžeme uzavřít eh, tento bod. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 16. října. Můžeme postoupit dále s tím, že vypadla celá řada bodů kvůli onemocnění pana eh, kolegy Baltazára. Eh, takže je, další bod je Promiňte, ještě jsem zapomněl. Na řadě je paní Kastex, bod 8, rozvojové aspekty práv duševního vlastnictví. Prosím, paní kolegyně Kastex, máte slovo. Oui, merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. V tomto stanovisku, které se týká duševního vlastnictví a rozvojových aspektů práv duševního vlastnictví jsem se zaměřila na problém transferu technologií a, a dopadu biotechnologií, konkrétně osiv, léčiv. Jak víme, Vím, eh, že určitá mm, ochrana těchto, tohoto duševního vlastnictví může eh, znevýhodňovat eh, rozvojové země. Takže to jsou tedy ty poznámky, které jsem já chtěla uvést a jsem otevřena vašim poznámkám. Děkuji paní z paní Lichtenberga, prosím. Děkuji za toto stanovisko. Bylo stručné, přesné a výstižné. Ráda bych k tomu ještě poznamenala. Existuje zde jeden velmi důležitý aspekt. Hovoříme-li o jasném logickém systému patentů a práv duševního vlastnictví, tak by, e, což by všem pomohlo, to je pravda, ale pouze tehdy, když e, budou ta práva skutečně i e, vynutitelná. Jestliže se podívám na celou škálu eh, mimo evropských států, eh, pak eh, můj optimismus není přebujelý, když jde o to, jak mohou různé domorodé populace prosazovat svá práva vůči svým vládcům. Představme si situaci v Nigerii nebo v jiných středoafrických zemích, kde stávající práva prostě nejsou eh, vynutitelná. Eh, nelze eh, se jich dovolat. Takže právní systém by tam nebyl nic eh, platný. Když říkáme, že posílíme systém eh, práv duševního vlastnictví i ku prospěchu těchto eh, skupin lidí, pak musíme přinejmenším vzít na vědomí, že tito lidé budou stěží schopní dovolat se těch nejlepších možných práv. A tady nejde o evropský právní systém, anebo demokraticky strukturovaný právní systém výlučně. Tady jde o rozvojové aspekty. Diskutujeme o zemích, kde provádění práva je velmi obtížné. Začíná to už i eh, v oblastech, některých oblastech čínského práva, kde je právě eh, ta, to provádění velmi omezené a naráží na značné hranice. Já tedy zcela nezdílím váš optimismus, že velmi kvalitní právní systém je automaticky užitečný, eh, jestliže eh, jsou možnosti provádění toho práva s vinou velmi restriktivního nebo totalitního režimu Mm, není použitelné nebo aplikovatelné. Ze zkušenosti můžeme navíc říci, že se to pak obrátí proti těm, kteří využívají e, různá léčiva nebo vyvíjejí e, léky z rostlin, bylinek a tak dále. Paní kolegyně Engström. Děkuji. Já bych eh, chtěla poděkovat paní zpravodajce za eh, ten velmi stručný a vystižný souhrn. Mám dojem, že máme velmi dobrou perspektivu. A to mě těší a myslím, že je to důležité. Musíme se soustředit na eh, problémy, technologie a zejména biotechnologie a léčiva tady představují eh, velmi složité téma a mám dojem, že tady převládá určitá utilitaristická eh, perspektiva, to znamená velká množství pro málo lidí. Já se domnívám, že nesmíme stát v cestě vývoji, byť to celé bylo velmi stručné. Mám pocit, že jsme na správné cestě a vítám dobrou spolupráci. Děkuji, pan kolega Engström. Děkuji. Děkuji. Já souhlasím. Líbí se mi toto stanovisko, vypadá to dobře. Pouze bych dodal to, co řekli předřečníci. Ta otázka fungování právního systému v těch zmíněných zemích. A druhá otázka, která se s tím pojí, je, že je velmi snadné si myslet, dobře, eh, dáme práva těm domorodým obyvatelům jako dar, ale práva tohoto druhu, aby byla prováděna i v zemích s dobrým právním systémem, vykazují velkou nerovnováhu. Například, když tam je nějaký velký farmaceutický koncern na straně jedné a e, pak e, velká skupina domorodého obyvatelstva. Ta situace pak není vždy vyvážena. E, to znamená propůjčovat takováto velkorysá práva těm domorodým obyvatelům obvykle má zcela opačný efekt. Ty nadnárodní, nadnárodní koncerny mají mnohdy mnohem lepší zdroje eh, vymáhání práva a prosazování svých zájmů než to domorodé obyvatelstvo, byť má na své straně ten nejkvalitnější právní systém. Eh, my všichni chceme pomoci šíření eh, vědomostí, znalostí. V tom máme shodný názor a já si myslím, že to stanovisko je velmi dobré. Děkuji. Děkuji. Nyní tady je Ševka. Děkuji bardzo, panie Chtěl bych eh, dołączyć. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl se připojit eh, k těm, kteří říkají, že to je dobré stanovisko kolegyně Kastex. Je to skutečně zásadní problém pro nás a vím velmi dobře, že eh, velmi často jsme zdrženliví v řešení těchto problémů, eh, protože existují nejrůznější právní systémy a víme, že bychom neměli eh, příliš zasahovat. Ale musíme se tímto problémem zabývat, protože genetické zdroje jsou podstatné pro naši budoucnost. Samozřejmě, že souhlasím s tím, co zde řekla také Krista, že má tedy určité pochybnosti, ale musíme se tím zabývat. Mnohé vlády, mnohé podniky se tím zabývají také. A právě proto potřebujeme určitá pravidla. Nejlepším příkladem je spor mezi Indií a Monsantem. Indové řekli, že svůj vlastní indický produkt a metodu nechtějí nechat dále zneužívat touto firmou. Ukazuje to, že mnohé spory jsou ještě před námi. A právě proto je důležité, abychom ty různé hrozby definovali a postarili se o to. Je důležitá eh, definice například pojmu biopiráctví. Takže ještě jednou děkuji paní Kastex. Pravděpodobně předložíme několika pozměňovacích návrhů, především s ohledem na to, že bychom měli odkazovat také na stávající právní předpisy, jako je třeba usnesení z května ohledně ochrany biologické rozmanitosti. Dále bychom také měli dodržovat i ostatní mezinárodní dohody. Děkuji, paní Kastex, ještě na závěr. Děkuji kolegům za všechny poznámky k mému eh, návrhu. Vaše pozměňovací návrhy uvítám. Chtěla jsem ještě říci, že sdílím určité obavy mých kolegů ohledně dopadů usnesení Evropského parlamentu. Jde o zprávu z vlastního podnětu a proto bychom měli naznačit určitou perspektivu, eh, přičemž ta cesta k určitým legislativním výsledkům jistě bude dlouhá tedy výsledkům evropským, které bychom potom mohli eh, také předložit na mezinárodní úrovni ve smyslu ochrany eh, základních práv na ochranu využití eh, jak osiv, tak i jiných zdrojů nebo také práva genetických změn či omezení síly eh, výrobců farmaceutik. Já nestrácíme naději, zatím pracujeme na základních otázkách a jak se ty úvahy budou dále vyvíjet, jaké budou nakonec legislativní předpisy pro eh, společnosti, které využívají ty přírodní zdroje, to teprve uvidíme v určité eh, lhůti, v určité blízké budoucnosti. Celá jistě je nutné chránit přírodní zdroje, to je podstatné pro rozvojové země Mám na mysli eh, přístup k vodě, k přírodním zdrojům a eh, tak dále. Samozřejmě, že zatím eh, pracujeme na určité pionýrské úrovni. 17.10. v poledne je konec lhuty pro pozměňovací návrhy. Nyní se práva kolegy Koferatyho, prosím. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl na úvod přednést dvě metodické a procedurální úvahy. Jsou totiž významné pro ten návrh, který vám chci předložit. Jak víte a jak vidí kolegové, já jsem eh, navrhovatelem stanoviska ohledně změny nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu. To druhé stanovisko, které se týká nových úkolů pro Evropskou centrální banku, tak to stanovisko ještě nebylo přiděleno. Obě dvě změny mm, spolu úzce souvisejí a proto je, vyžadují, aby se o obou stanoviscích diskutovalo ve stejném kontextu. Přesně tak, jak to činí výbor Ekon, který je příslušným výborem. Celé toto téma je úzce provázané s tématem eh, aktivace Fondu na záchranu státu. To tedy souvisí eh, s kompetenci banky a banek a pomoci státům, které jsou v obtížích, protože to vede k povinnosti definovat témata obsažená v tomto materiálu, tak, aby bylo od 1. ledna možné aktivovat fond na záchranu státu. Z tohoto důvodu naši kolegové z výboru Ekon hlasovali, nebo tedy rozhodli se hlasovat o obou stanoviscích do 27. listopadu. V důsledku toho my bychom měli hlasovat do 6. Eh, listopadu o obou dvou stanoviscích. A já si myslím, že tu není prostor k normální diskuse podle těch postupů, které normálně máme. Z tohoto důvodu bych vám chtěl navrhnout, abychom za náš výbor předložili dopis který bude obsahovat eh, naše stanovisko k tomuto tématu, což je tedy trochu eh, jednodušší eh, forma, než by bylo tedy formální stanovisko. A to z toho důvodu, že zadaných lhůt bude nejlépe postupovat tímto způsobem. Z důvodu, který jsem právě předložil, bych chtěl raději než stanovisko předložit dopis. Co se pak týče podstaty věci, je tu několik požadavků, které musíme mít eh, bedlivě na paměti. Nařízení o Evropském orgánu dohledu eh, pro bankovnictví tedy vyžaduje změny některých textů. To je jeden text. A ten druhý text se zabývá politickými eh, problémy, které je třeba eh, zvažovat. No, to jsou velice významné politické problémy. Týká se to i parlamentu. V podstatě se Eh, uvažuje o tom, že Evropský parlament by byl konzultován, eh, v rámci toho by tedy měl omezené pravomoci, velmi omezené pravomoci, ale jde o to, abychom tedy vypracovali jednotný systém dohledu. A můžeme si klást otázku, zda tento úkol má být řešen Evropskou centrální bankou. A nebo zda této centrální bance, Evropské centrální bance, by neměl také v tomto pomáhat Evropský parlament významnou úlohou. Eh, pak je to věc, která se týká, týká eurozóny, zemí eurozóny. Ty země, které nejsou eh, členy eurozóny, mají jen možnost eh, přistoupit dobrovolně. Eh, pokud těchto států, které přistoupí dobrovolně, bude málo, může vzniknout nevyvážený systém. V takovémto případě bychom se měli snažit zavést podněty k rozšíření dohledu A pokud žádná země mimo eurozónu nebo málo ze zemí mimo eurozónu by se chtěly přičlenit eh, ve střednědobém období. tak by taková nevyváženost byla velmi obtížně zvladatelná. Všechny banky se mají podřídit nařízení, ale dobře víme, že Eh, v různých zemích mají banky eh, různé funkce a různé dimenze. A já si myslím, že by bylo správné vytvořit jednotný systém. Nicméně pak je také zapotřebí, abychom se zamysleli nad tím, jak umožnit určitou flexibilitu pro ty nejmenší banky, které by mohly setrvat v národním systému, který by odpovídal podmínkám plnění tohoto nařízení. Aby tedy formálně nikdo nebyl vyčleněn, ale přitom, abychom se těm, kdo jsou nejmenší, tedy mají potřebu a mají ale eh, potíže eh, se s tímto vypořádat v rámci omezeném rámci svého národního státu. Měli bychom také vybízet k většímu rozlišení mezi úkoly dohledu a měnové politiky. To jsou dvě věci. E, zpráva se tím objektivně zabývá. Ale možná by to chtělo více zdůraznit. To, co se nyní zahajuje, je proces, jehož hlavním cílem je právě rozdělit tyto úlohy dosáhnout větší účinnosti a efektivity dohledu. Právě proto, aby tedy nebyla e, upravována a omezována měnovou politikou. Také zapotřebí najít nástroje, které budou umožňovat maximální transparentnost, to znamená maximální demokracii, pro fungování takto reformovaných institucí. Je tu tedy úloha parlamentu, jak jsem se zmiňoval. A tuto úlohu parlamentu bychom měli opětovně posílit, znovu jí nabít, posílit ji. A to právě účastí parlamentu na zjišťování a plnění a kontrole všech těchto e, používaných nástrojů e, demokratického dohledu. Víme, že pak je tu eh, sankční systém, o kterém se bude diskutovat dál. To jsou tedy myšlenky, k nímž bychom se měli ehm, vrátit v onom dopise, který navrhuji napsat. Ehm, v podstatě vám předkládám tedy eh, to rozhodnutí ohledně toho, zda to má být stanovisko nebo eh, dopis. Já jsem přesvědčen, že vám mohu navrhnout eh, spíše dopis, protože jinak bychom riskovali, že budeme ve stanovisku pracovat velice eh, přibližně. Děkuji, kolega Budu. Mulțumesc. Ehm, Acesta este... Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva je velice složitá nebo to složitá, takže i to stanovisko je obtížná věc. Je to poprvé, co jako stínový zpravodaj jsem ne, tedy nemohu předložit žádné pozměňovací návrhy, protože by přesahovaly čistě technickou diskuzi. Diskuze spočívá v tom, zda chceme bankovní unii či nikoli, zda bankovní unie se má vztahovat na všechny úvěrové ústavy nebo jen na některé. Zda kompetentním orgánem k monitorování je bankovní orgán nějaký nebo Evropská centrální banka. Možná, že je dobré takovýto dopis poslat, protože já osobně nevidím důvod, jak bychom mohli přinést pozměňovací návrh, které by radikálně změnily text, tak aby vzniklo jiné nastavení se širší účastí proto si myslím, že je to velice dobrý nápad, že se omezíme jen na dopis. Mm, děkuji, já souhlasím s tímto eh, postupem také v souvislosti s harmonogramem činnosti. Na druhé straně však mi to trochu vadí a to proto, že ten harmonogram je stejně nerealistický. To, abychom měli bankovní unii od příštího roku, je absurdní představa. Bude to trvat mnohem déle, ale eh, ani nevíme, jak rada bude dlouho debatovat o dohledu. To bude určitě trvat nejméně rok. Takže to můžeme udělat paralelně. Můžeme připravit eh, tu, ten dopis a pak budeme i nadále pracovat na stanovisku. Tedy pošleme dopis a připravíme stanovisko paralelně. To stanovisko možná bude předloženo pozdě, ale já se domnívám, že ani ne, protože v plénu eh, to pravděpodobně bude eh, odhlasováno až později. Ale i otázka právního základu pro nařízení by měla být diskutována. A to proto, že minulý týden jsem četl v novinách, že spolkový sněm Německa došel k názoru, že tento právní základ je nesprávný. Toto stanovisko vědecké služby e, Německého spolkového sněmu bychom si měli obstarat, abychom se informovali a mohli se také vyjádřit k právnímu základu. K otázce dohledu tady souhlasím s kolegou Koferatym. Celá jistě je nutné nalézt rozumné řešení e, pro onen vztah národních dohledových orgánů a evropského dohledu. Evropský dohled odpovědný za činnost všech 8 tisíc bank s přímou kontrolou, to by znamenalo, že tento orgán bude mít mnohem více úředníků než Evropská komise jako taková. To je zase trošku jiná debata o personálu, o střednědobém finančním výhledu, čili i to je poněkud nerealistické a zcela jistě dojde k určitému kompromisu mezi kompetencemi eh, národních eh, dohledových orgánů a eh, evropského. Kolega Koferaty se o mnohem zmínil také jako zpravodaj, čili ten dopis připravíme, to bude v pořádku a paralelně k tomu bychom měli pokračovat na tomto stanovisku, zabývat se tímto problémem. Já se totiž nedomnívám, že ten oficiální harmonogram bude uskutečněn. Paní Lichtenberga. Ano, děkuji. Já zcela souhlasím s tímto. Každopádně jako právní výbor bychom k tomu měli eh, pracovat eh, na stanovisku, eh, fundovaném stanovisku a zaujmout také určitý názor k tomu, co se týká právního základu. A také, co se týče ústavních eh, problémů v některých eh, členských státech. V médiích jsem slyšela, že takovéto problémy existují, takže právě proto se na to musíme podívat ještě jednou. Ten dopis připravíme jako reakci a upozorníme hned na to, že takovéto stanovisko stejně propracujeme, eh, tak aby to stálo na pevných pilířích. Mohli bychom se zmínit také o otázce právního základu, ale i nadále dále, bychom měli jít poněkud dál. Myslím si, že to je dost závažné rozhodování. Počítá se, myslím, se dvěma lety až do definitivního rozhodnutí. To jsem eh, slyšela já. Eh, možná, že je to trošku moc eh, dlouhé, ale domnívám se, že v radě se o tom bude debatovat velmi silně, celá jistě se na nás také obrátí s touto otázkou. Možná, že bychom mohli také udělat něco jako eh, slyšení nebo malou konzultaci o právních dopadech bankovní unie. Eh, to bychom mohli v našem výboru zorganizovat. Já se domnívám, že to je dost závažný problém eh, a možná, že ústavní soud některého členského státu eh, by mohl lecos spochybnit. Děkuji. Evropský parlament eh, je stále zabržďován komisí i radou. Neustále jsme konfrontováni tím, že se od nás žádá rychlá reakce. A zpravidla tak také zareagujeme, přičemž ostatní instituce a především rada potřebují na tuto práci dlouhou dobu. Chci tedy podpořit to, co navrhl pan předseda. K obsahu jenom tolik, že tedy podporuji to, co kolega Koferaty již zmínil. Co se týče poměru národních dohledových orgánů a evropského orgánu dohledu, to je samozřejmě něco, na co se musíme podívat přesně a také se musíme podívat na realistickou možnost toto prosadit na evropské úrovni. Komise má eh, tedy eh, za úmyslem zde dát i možnost určité intervence a to je rozhodující. V této otázce jsme si zajedno, říká pan předseda, ale měli bychom eh, poněkud eh, se zabývat těmi kompetencemi národních eh, orgánů také. Kolega Boris? Sprawa faktycznie wzbudza, Děkuji. Já mám k tomu celou řadu poznámek, také k té proveditelnosti. Souhlasím s vámi, pane předsedo, eh, pokud jde o pragmatické úvahy, ale existují i obsahové úvahy a Máli tady panovat rovnítko mezi národním dohledem a evropským dohledem, pak eh, musí být eh, všichni přítomní či zastoupení v rámci evropského bankovního systému. A dále jde i o otázku vkladu a zajištění vkladu. Funguje to v Německu jinak než v jiných členských zemích. Je zde tedy celá řada obsahových úvah, jimž se musíme postavit, například ve spolupráci s IMKem. V případě zajištění vkladu máme konkrétní eh, legislativní projekt. Parlament je ochoten k jednání, ale rada veškeré snahy blokuje. Barnier mi řekl, že nemá eh, záměr předkládat další návrhy. Paní Lichtenberger, prosím. Já eh, mohu dát pouze zapravdu kolegyni Regner. Stále ještě stojíme v v této situaci. My se eh, snažíme, spěcháme, pracujeme na otázkách, investujeme do toho energii Eh, mnohdy eh, enormní rychlostí a pak je to zablokováno v radě. Jednání s radou a v radě jsou čím dál tím neplodnější a nesmyslnější. Eh, je tak obtížné najít s 27 členskými státy kompromis a nemají již prostor pro pozici parlamentu, říkají. Ale promiňte, kde to jsme? pomalu, ale jistě se z toho stává Eh, pravidlo mezi institucionálních eh, kontaktů, které nemohu akceptovat. Ta jednání z poslední doby potvrzují to, co řekla paní Regner. Buď tam e, nedospějí ke kompromisu, anebo k e, falešným kompromisům a pak e, se snaží ale vytěsňovat parlament například prostřednictvím krátkých lhůt. Já se domnívám ale, že odborný názor parlamentu určitě neváží nebo nezaváží, ne, nemá mě, menší váhu než názor ministru rady. Dobře, tak my to uděláme tak, jak navrhuje pan Koferaty debaty, říká předseda, a současně paralelně zpracujeme stanovisko. Souhlasíte, pane Koferati, máte slovo. Ano, s tím souhlasím. Jenom jsem chtěl stručně poznamenat jednu věc. Vím, že vždycky je nepříjemné hovořit o práci někoho jiného, ale myslím, že výbor Ekon se dopustil chyby, protože přijetí to, takovýchto lhůt objektivně stěžuje práci těch, kdo jako my se účastní eh, těchto prací. A pak si myslím, že materiální provedení, uskutečnění toho, eh, co mají učně tedy bankovní orgány, bude trvat mnohem déle, než jak se říká, jak se uvádí a bylo tedy možné tedy rozdělit ten čas eh, určitě na definice a další kroky mnohem lépe. My si nemůžeme dovolit dát záminku k tomu, aby byl zablokován Fond pro záchranu států. Je to komise, kdo objektivně stěžuje situaci. A my bychom se měli snažit být efektivní. Nicméně neměli bychom dovolit zneužití toho, co děláme. Takže bychom měli podle mého napsat dopis, dále budeme pracovat na tom stanovisku, to není v protikladu. E, nebudeme tedy e, bránit teoretické realizaci věci v tom předpokládaném termínu. A e, samozřejmě si vyslechneme stanoviska kolegů, protože tady jsou velice důležitá záleží na tom, jaký bude vztah toho nového subjektu se, se subjekty v jednotlivých státech. To je velice citlivé téma. Ehm, pokud by kontrola a dohled byly prováděny na to 8 tisíci bank, tak by docházelo nikoli ke zjednodušení, ale k obrovskému zmnožení Eh, činností, které nyní už nějakým způsobem se provádějí. A došlo by tedy k obrovskému nárůstu potřeby jak zdrojů, tak eh, lidských zdrojů. Je tedy třeba, abychom jednali efektivně a rozumně. Plně souhlasím s tím návrhem, jak zazněl. Okay, Dobře, a já bych požádal sekretariát, aby navázal kontakt s vědeckou službou Německého spolkového sněmu. A to mm, by mohlo být užitečné. E, jsou k tomu ještě nějaké názory či přihlášky do diskuse? Nikoliv, takže můžeme e, tímto uzavřít. Byl to poslední bod dnešního dopoledního pořadu jednání, protože pan kolega Baldazar není přítomen a budeme pokračovat ve schůzi dnes odpoledne v 15 hodin. Děkuji.